Skatse. Eh, Arvamus. Takže nyní po čtvrté nebo po páté. Stanovisko, o kterém dnes budeme hovořit, je určeno příslušnému výboru Envy. Tento výbor bude vypracovávat zprávu, co se týče návrhu změny směrnice obsahu síry v lodních palivech. Komise chce harmonizovat danou směrnici s IMO přílohou 6. A i když ten, ta šestá příloha umluvy Marco Polo je z roku 2008, tak bohužel komise učinila návrh změny této směrnice pouze před eh, několika měsíci. Takže co to konkrétně znamená? Máme od 1. července roku 2010 tu uplatňovat eh, pravidla, která mají omezený obsah síry a to počíná rokem 2012 od 1. ledna. Předpokládám, že před rokem 2008 proběhla jednání mezi členskými státy a tyto diskuse zvažovaly stanovisko jednotlivých eh, zainteresovaných stran, což bylo zohledněno ve společném stanovisku a bylo řečeno, že se musí zlepšit kvalita ovzduší a také se musí snížit znečištění z lodí. A tato znečištění v tuto chvíli je větší oproti jiným typům znečištění. Abych byla úplně upřímná, tak v podstatě jsou tady dvě země, které nepřijali tyto požadavky, bylo to Estonsko a Lotyšsko a nevím, za to konkrétně znamená, zda trajekty, které projíždějí okolo Finska, Estonska, Lotyšska, eh, neplní tyto požadavky, které byly stanoveny. Pouze nyní, když eh, se nám blíží daný termín, tak eh, Tyto země najednou říkají, nezlobte se, ale nevěděli jsme, o co se vlastně jedná. Pokud eh, bych byla populistická politička, tak by řekla, ano, to je velká škoda, co s tím můžeme udělat, jak situace můžeme zlepšit, ale myslím si, že bychom eh, se měli chovat zodpovědně a měli bychom eh, postupovat na základě odhlasovaného textu. Konec konců chceme, aby Evropská unie byla brána vážně ze strany mezinárodních organizací. Mezinárodní námořní organizace v podstatě a její nařízením bude vstupovat v platnost koncem roku 2011 tak jako tak. Takže můj návrh tkví v tom, že nemůžeme uplatňovat odložení tohoto nového požadavku. Pozměňovací návrh číslo 4 Komise a členské státy by neměly jednat proti společnostem, které skutečně chtějí naplňovat dané předpisy. A můj druhý předpoklad vychází z toho, že dochází ke snížení obsahu a to má především zajistit zlepšení ovzduší. To znamená, že stejné pravidlo by mělo být uplatňováno v případě všech moří Evropské unie, dokonce těch eh, moří, které nespadají do zóny seka. Čili pokud chceme zajistit skutečnou změnu a zlepšení ovzduší, nemůžeme uplatňovat žádné jiné řešení. Dále zvýšené ceny námořních paliv mohou vést k tomu, že se nákladní doprava přemístí opět na silnice a to poškodí ty oblasti, které závisí na námořní dopravě. Průzkumy přichází s dvojím řešením. V podstatě někteří tvrdí, že právě eh, nákladní eh, doprava se přesměruje na silniční dopravu, to je jedna věc. A já nemohu podpořit návrh komise, kde se uvádí, že by se zakázala paliva, kde je více než 3,5 obsahu síry. Navrhuji, že by se jednalo pouze o paliva, která jsou používána samotnými loděmi a ne tedy eh, o paliva, která eh, jsou samotným nákladem na té dané lodi. Také chceme podporovat používání skapalněného zemního plynu. A vzhledem k tomu, že máme nová bezpečnostní opatření, která mají být během několika let uplatněna, tak zcela jistě na tuto věc musíme také pamatovat. Měli bychom také chránit veřejné zdraví a to je důvod, proč požaduji přísnější opatření také v jiných mořích, také co se týče eh, lodí, které přepravují pasažéry a ne tedy to, co je pouze na silnici, což je pozměňovací návrh 8 a 9. Chceme také zprávu ze strany komise, jakým způsobem implementace probíhá, jak se snižuje znečišťování a moří a ovzduší a pokud to bude zapotřebí, chtěli bychom také nové legislativní návrhy, to je pozměňovací návrh číslo 10. Bylo podáno podán 101 návrh a já eh, se snažím také vytvořit některé kompromisní návrhy. Jednak chci prosadit přísnější opatření mimo tu zónu SECA a také požaduji, aby komise dala jasný termín, kdy toto opatření bude prosazeno. Dále, co se týče přístupu k palivu, eh, chceme prosazovat především alternativní paliva, vračky plynu a nechceme se přiklánět okamžitým sankcím. Návrh komise také hovoří o možném přesměrování na silniční dopravu. Chceme, aby komise navrhla, jakým způsobem podpořit společnosti, které se dostaly do ekonomických problémů. Kompromisní návrh D, který se týká skapalněného zemního plynu a bezpečnosti na mořích, dané úmluvy bezpečnosti na mořích. Také jsem podala kompromisní návrh E, který hovoří o dalších typech paliv, o dalších chemických eh, prvcích, například o černém uhlí. Já eh, takovéto řešení nepodporuji, nicméně chápu, že by to nebylo v samotném obsahu eh, směrnice, ale v úvodních ustanoveních. Jako zpravodajka nepodporuji tuto myšlenku, nicméně kolegové mají možnost se vyjádřit kladně k takovému návrhu. Na základě toho, co jsem do této chvíle řekla, také na základě odůvodnění, které jsem podala, podporuji či nepodporuji jednotlivá, jednotlivé pozměňovací návrhy ze strany kolegů a to vidíte na hlasovacím seznamu, že tam vidíte mé stanovisko, ale mé stanovisko vychází z mého odůvodnění, takže nyní velice ráda si vyslechnu vaše poznámky a otázky. Děkuji mnohokrát za EPP, pan Itala, prosím. Kiitos äh, Děkuji za prvé. Chci poděkovat zpravodajce za obrovskou práci a za dobrou spolupráci. Většinu pozměňovacích návrhů také můžeme podpořit, jenom ten poslední kompromisní návrh nemůžeme podpořit. A e, máme tedy hlasování podle vlastního svědomí, free vote k tomuto, ale dovolte ještě, abych zde řekl, že zastupuji Finsko a je to pro Finsko nešťastné rozhodnutí. v roce 2008 eh, eh, bylo přijato toto rozhodnutí, ale v roce 2008 svět vypadal jinak. V té době ještě eh, jsme neměli hodnocení dopadu na životní prostředí a na ekonomiku, a které od té doby tedy provedla mezinárodní organizace, tedy došlo k určitým korekcím a vlastně asi před rokem se zjistilo, že v dopravě Evropská unie rozhodne o emisích v dopravě a že se to bude vztahovat na celou Evropskou unii a ne pouze na část. A teď je to jinak a je to problém pro skandinávské státy. E, proč by to tak mělo být? Těžko to lze odůvodnit. Já vám řeknu příklad Finska. Třeba Rusko, i když ratifikovalo dohodu, tak ji nebude stejně implementovat, bude pracovat se starými limity emisí. A e, e, takže e, ta doprava potom půjde po tedy půjde nákladní dopravou do Finska. To není asi dobré pro malé státy. Možná by bylo dobré odsunout v čase celé to rozhodnutí. I přes ty kompromisy by se to mělo udělat. To, co jsme udělali, skutečně minimum. Já doufám, že všechny pozměňovací návrhy, pardon, všechny tedy kompromisy, kromě toho posledního, eh, projdou a že to řešení bude dobré. Děkuji a pan Zemke za SND. Takže začít e, od poděkování. Já e, bych chtěl poděkovat e, zpravodajce za práci na tomto materiálu a za frakci, tedy za socialisty a demokraty, bych rád předal několik připomínek této směrnici. Jsme názoru, že je nutné, nezbytné, aby tato směrnice byla přijata. A tady to chci hodně zdůraznit poněvadž eh, vím, že jste, jsme slyšeli různé názory k této směrnici a já myslím, že bychom měli vzít do úvahy a zvážit všechny argumenty. Na jedné straně máme ty evidentní argumenty, které hovoří o tom, že je třeba zlepšit kvalitu životního prostředí jak na mořích, tak i v přístavech, ale na druhé straně my jako výbor pro dopravu bychom měli zodpovědně pracovat na rozvoji dopravy, včetně dopravy po moři. Tudíž bychom měli přijímat řešení, která budou evidentně ku prospěchu životního prostředí, ale která zároveň nepovedou k situaci, kdy by námořní doprava v některých částech Evropské unie se musela zlikvidovat. E, tento návrh podle nás je dobrý, parlament na tom dohloubky pracoval a zde chci se zmínit o kompromisech. Podporujeme všech pět kompromisů, které máme na stole. Jsme názoru, že ano, jsou rozumné, přiměřené a také si myslíme, že tato směrnice by měla eh, pokrývat všechny teritoriální vody v Evropě, ne jenom některé. A mm, pokud je o kompromisy, tak především ještě bychom měli se zaměřit na kompromis C, kde máme trochu odlišný názor než zpravodajka, eh, i pokud jde o kompromis E. Eh, kompromis E Eh, říká, že komise by měla připravit nový návrh, které se eh, týkají eh, té osy, ale mm, nehovoří se tam o konkrétním termínu a pokud jde o tedy snižování obsahu síry a Mm, my jakožto frakce jsme diskutovali o mm, těchto návrzích a chtěli jsme se shodnout, kdežto je zde ještě návrh 65, tedy trochu kontroverzní, tedy návrh 65, kde pan Cíle navrhuje, že bychom zavedli striktní řešení na místo 3,5%, které navrhuje komise, dokonce navrhuje 1,5 limitu. To bylo trochu sporné a pořád ještě to sporné je a určitě si budeme muset požádat o znalecký názor a do zítřka do rána se rozhodneme. Děkuji, pan Van Dalen. Voorzitter, dank. Děkuji za slovo, děkuji zpravodajce. My jsme dobře spolupracovali na vytvoření pozměňovacích návrhů a dnešních kompromisů. Domníváme se, že zpravodajka se vydala dobrým směrem, který eh, se výrazně podobá našemu pohledu na věc. Co se týče kompromisu A, chci říct si toto. Existují země, které řekli, že neakceptují dohody IMO a to je velice zvláštní způsob uvažování, protože všechny země byly zapojené do rozhodování IMO a dostali také 6 měsíců na rozmyšlenou, aby mohli předložit případné rozporování této dohody. A žádná z těchto zemí se neozvala, takže pokud jsou zde nějaké země, které si nyní stěžují, tak prolévají krokodýlí slzy, anebo tehdy neposlouchali řádně. Souhlasím se s pravodajkou, co se týče rozšíření eh, oblasti na celou Evropu. Je to pozoruhodné, že zatím byly vytyčené pouze tři oblasti a jiné moře by měla být vyňata je to nepochopitelné z hlediska životního prostředí i z hlediska rovnosti v hospodářské soutěži. Takže kompromis A, e, ten velmi e, vítáme. Platí to také pro ostatní návrhy kompromisu. Jenom kompromis E nemůžeme podpořit, protože to je nad rámec e, diskuse, kterou nyní vedeme, ale jinak souhlasíme se spravodajkou a to také vyplyne z našeho zítřejšího hlasování, i když jsem se dozvěděl, že britská delegace v naší frakci o některých věcech bude hlasovat trochu jinak, ale toho už jsme byli také svědky minulý týden v jiné oblasti, takže to je takový konzistentní postup. Děkuji vám za pozornost. Mohu si pomoci, já musím to komentovat, pan Taylor. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat také za zelené EFA, chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za veškerou její práci a chvíli bych chtěl pohovořit o samotné zprávě. Otázka by neměla znít, zda budeme zavádět snížení obsah síry. To v podstatě již bylo stanoveno Marpolem a to nás zavazuje, musíme naplňovat toto nařízení. Spíše jde o to, kdy se to bude skutečně rozvíjet. Jménem naší skupiny Zelených jsem předložil 20 pozměvacích návrhů, ale velice stručně pohovořím o těch kompromisních návrzích. Naprosto souhlasíme s kompromisem A. Vidíme také potřebu, že je důležité rozšířit to kontrolní oblast s obsahem síry a během zasedání se stínovými zpravodaji jsme se bavili o kompromisu B a já jsem předložil několik konstruktivních eh, návrhů, bohužel to ale nedopadlo úplně tak, jak jsem si představoval, nemůžeme to podpořit eh, a eh, chceme, aby naše jména byla stažena z tohoto pozměňovacího návrhu. Co se týče kompromisního návrhu C, tady také nesouhlasíme s tím model backshift, čili změnou a nevedlo by to ke snížení obsahu síry. Jsou zde studie, které poukazují na to, že snížení nebo převod, co se týče jiných modalit, musí být proveden na jiných úrovních. Ten účinek by měl být minimální. Také nesouhlasíme s tím návrhem, že evropské fondy jako Marco Polo nebo TNT by měly být použity právě tímto způsobem. A následně nemůžeme tedy podpořit kompromisní návrh C je čím dál tím důležitější, aby všechny typy dopravy brali v úvahu internalizace externích nákladů. A námořní doprava nesmí být žádnou výjimkou. A možná lepší zpráva za zelené, kompromisní návrh D, to je, se týká skapalněného plynu a zemního plynu. Tady si myslíme, že to by mělo skutečné uh, výhody v případě námořního paliva a chtěli bychom povzbudit takovýto vývoj. Nicméně opět pozměňovací návrh hovoří o fondu Marco Polo, což má být zdroj pro prosazování skaplněného eh, zemního plynu, což nemůžeme podpořit. Takže chtěli bychom požádat o dílčí hlasování, abychom mohli podpořit LNG. Chceme podpořit tento trend, nicméně nechceme v tomto případě využít fondy Marco Polo. A na závěr, zelení jsou spokojení, že mohou podpořit kompromisní návrh E. Děkuji. Mr. Kuhn. Pan Kuhn. Danke, Děkuji vám, pane předsedo. Už z této diskuse vidíme, že tím, že existují různé limity pro eh, oxidy síry v kontrolovaných oblastech, panují různé názory, i různé názory v našich politických skupinách. A to také souvisí eh, s příslušnými hospodářskými vnitrostátními zájmy. To je něco, co bychom neměli přehlížet a když se podívám na Finsko, tak já vím, že tam panují velké obavy z toho, jakým způsobem svůj udržet svůj dřevospracující průmysl a námořnictví, protože co se týče eh, dopravy na krátké vzdálenosti po moři, tak to bude znamenat opravdu zásadní změnu v oblasti nákladů vydávaných za palivo. A když to vyhodnotíme, tak to bude znamenat 60% nárůst nákladů na palivo pokud tam bude eh, jenom nízké procento síry. A my ve všech úvahách eh, z hlediska životního prostředí musíme zvažovat, zda je naše strategie eh, přenosu dopravy ze silnic na námořní dopravu uspějí, anebo zda ten přesun dopravy se vydá opačným směrem. Domnívám se, že je nezbytné, abychom si uvědomili, že také už máme jenom tři roky času. Konala se nejrůznější slyšení, kde se diskutovalo o tom, jaké technické možnosti vůbec existují, aby zde něčemu došlo. Samozřejmě skapalněný zemní plyn je vítaná věc, je velice ekologická, je tam málo síry, ale musíme Eh, mít eh, vystavěné dostatečné pumpy a možnost natankovat lodě, ale to je téměř eh, nemožné. Odstraňování síry, to je něco, co je teprve ve zrodu a nemá, nevíme také, jak nově vybavit naši flotilu, takže co se, Pozměňovací návrh e, číslo 60, tam se hovoří o přechodném období 5 let. U těch oceánských e, lodí tam to zase není takový problém. Tam jsou to většinou zvýšení nákladů jenom o 2%, pokud plouvají do oblasti sekas. A členské státy EU to jsou ti, to nejsou e, partneři vyjednávání IMO tady vyjednávají státy a Evropská unie jenom realizuje to, co bylo vyjednáno, takže se nyní musí snažit členské státy a vyjednat si vše potřebné u IMO. To je to rozhodující, abychom měli řešení, které bude použitelné v praxi a abychom nevylili dítě i s vaničkou. Tady pět řečníků, potom zástupce komise. Chtěl bych vám jenom připomenout, že musíme postoupit rychle. Teď má slovo pan Fleckenstein, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval zpravodajce za dobrou práci. Za prvé se ukázalo, že je skutečně na čase, abychom něco udělali v eh, námořní oblasti. Za druhé se ukazuje, že eh, je smysluplné, že se něco takového děje v celé Evropě a nejenom v jejich vybraných částech. Za třetí, možná budeme potřebovat jakousi fázi face-in a pan Kuhn už na to poukázal, že možná budeme potřebovat i nějakou finanční podporu nebo něco podobného tak, aby se eh, technika, technologie vyvíjela tak, abychom vytyčeného cíle dosáhli. A já si nejsem úplně jistý, zda investování do skapalněného zemního plynu nás posune tak dále. Když jsem začal pracovat před 35 lety u plynařského koncernu, tak mi tehdy říkali, za několik let budeme mít všude LNG, skapalněný zemní plyn. Jak jsem říkal, to už je 35 let a jsme de facto tam, kde jsme byli tehdy, takže já doufám, že LNG není vzdušný zámek, ale že tam budou konkrétní výsledky. A co se týče mého pozměňovacího návrhu 53, k tomu chci říci toto. Chtěl jsem poukázat na to, že je mi celkem jedno, čím budou topit. Klidně eh, mohou pohánět eh, lodě sírou přímo, ale důležitá je ta otázka emisí a to musí být jasně limitováno. A proto podporuji víceméně paní Meissnerovou, ale samozřejmě si myslím, že ten můj návrh je formulačně ještě lepší. Ano, a nyní se vyjádří paní Meissner. Děkuji vám, paní, pane předsedkyně. To je eh, pěkné, že si s panem Fleckensteinem eh, rozumíme. My se také zabýváme námořní politikou a čistotou lodí. Já budu hovořit stručně jenom o několika věcech. Je to skutečně problém, který některé země mají, ale už o tom dlouho vědí, všichni to jemo, pode, podepsali a nyní jsou tedy na řadě, aby to aplikovali. Musíme se snažit zabránit eh, modal backshift, ale já si myslím, že to je možné právě díky kombinovanému přístupu, který navrhuje i zpravodajka. A sice další vyvíjení LNG a zde nezdílím úplně to, co zde zaznělo. Například v Rotterdamu nebo v Zeebrüche už se děje mnoho v oblasti LNG, takže kdo ví, co se odehraje všechno do roku 2015 v oblasti infrastruktury. Možná, že eh, to je varianta, technologie tzv. praček plynu ještě není vyzrála, ale možná, že také pokročí ku předu. A také chci říct, že jsme měli v ALDE eh, seminář o LNG a finská zpravodajka ve výboru pro životní prostředí pořádala slyšení o praškách plynu a tam byla přednášející z USA, která hovořila o tom, že i oni z části zavedli dobrovolně přísnější emisní limity a pak eh, tam mají ustanovení pro takové případy, kde je těžké tyto limity dodržet. Takže vidíte, že je celá řada možností a proto je dobře, že paní zpravodajka ještě modifikovala a zpřísnila to, co navrhla komise. Musíme jít tímto směrem. Um, Jenom několik bodů. Pan Van Dalen i ostatní kolegové hovořili o několika bodech a je zde několik oblastí, kde souhlasím s kolegy. Všichni z nás chceme zajistit, aby jakákoliv doprava měla maximálně čisté palivo. A měli bychom to dělat také co možná nejefektivnějším způsobem. Nicméně, co musíme ještě zapracovat, je také trochu realita, protože si myslíme, že dojde přechodu na jiný typ dopravy, ať se nám to líbí nebo ne. Zcela jistě uvidíme významný nárůst nákladů v případě eh, spedičních společností. Když se podíváte na samotnou působnost, tak zcela jistě si nemyslíme, že můžeme podpořit rozšíření působnosti, tak jak je to v kompromisním návrhu A. V tuto chvíli asi to není úplně správné řešení a co je důležité, že se podíváme na to, na čem jsme se dohodli v IMO. Máme zde dohody, ke kterým se přihlásily jednotlivé státy a to bychom měli také prosazovat. To neznamená, že Evropská unie nemůže probírat tuto problematiku, zjišťovat, zda se situace zlepšila či ne. To je v pořádku, ale musíme také pamatovat na mezinárodní společenství. Co se týče otázky lodí, které jsou mimo tu oblast seka a ten limit 1,5 obsahu síry, tento limit stejně bude uplatňován po roce 2020, takže proč to tady musíme zdůrazňovat? A také dostupnost paliva, kde se asi shodneme, musíme zajistit patřičnou dostupnost paliva a z tohoto důvodu tedy podporujeme kompromisní návrh B. To je, myslím, dobré. Už jsem se zmínila o tom přechodu na jiný druh dopravy. A zcela jistě, pokud můžeme podpořit také LNG, na to se můžeme podíváte, jakým způsobem to má být ošetřeno, to je také dobrý nápad, ale co se týče kompromisu E a dalších emisí, tak to zcela jistě nemůžeme podpořit. Takže celkově je to nesmírně obtížná problematika, nicméně musíme pamatovat také na společnosti, evropské společnosti, které nemohou skončit ve své oblasti pokud budeme skutečně papeštější než papež, tak musíme být především také realisté. Musíme vědět, co to konkrétně znamená. Pokud máte dobrou dopravu na silnicích, dobře, v pořádku, já jsem si myslela, že o to tady ale nejde. Já jsem si myslela, že se zaměříme především na námořní dopravu, také vnitrostátní, eh, plavebné cesty, ale musíme si pečlivě rozmyslet, jak budeme postupovat a musíme také postupovat v souladu s tím, co už existuje z mezinárodního hlediska. Pokud chceme zlepšit mezinárodní situaci, tak ano, udělejme to tímto způsobem. Oh. Also ich bedanke mich auch nochmal já bych také chtěl poděkovat zpravodajce za dobrou spolupráci. Já působím sedm let v Evropském parlamentu a o emisích v lodní dopravě jsme často hovořili a říkali jsme, no my bychom něco chtěli, ale IMO není flexibilní a není něco IMO udělala. A místo, abychom mi řekli konečně děkujeme, tak začínáme říkat ne, to je hrozné a krátké lhůty a tak dále. Pokud eh, chceme zpřísnit eh, emise, ať to bylo v oblasti automobilů nebo letadel, tak se řeklo, a to, ono to bude narůstat, narůst, budou narůstat náklady, všechno se zhroutí, všichni budou dopravovat eh, po silnici. Jenom v oblasti železnici, tam všechny náklady chceme převést na železnici a pak se divíme, že tam stoupají ceny a tam neříkáme nic. Internalizace externích nákladů, ať Eh, si to udělají, jak to zvládnou, ať to zaplatí spotřebitele. A tady to neříkáme. Eh, ona se po světě přepravuje také celá řada nesmyslů. Je to eh, laciné, ale zaplatí za to životní prostředí a daňový poplatník, protože lodní doprava ti neplatí například daň z minerálních paliv a podobně je, tato doprava je zvýhodňována. Když je zvýhodňovaná, tak musí být lepší. Musí být například ekologičtější z hlediska ochrany klimatu. A to je něco, na čem zde pracujeme. Pan Fleckenstein hovořil o tom, jak to bylo s LNG před 35 lety. Já to říkám, ano, před 40 lety se říkalo, za chvíli budeme mít jadernou fúzi. Už to říkají 40 let. Proto si myslím, že je dobré, když říkne, řekneme, budeme technologicky neutrální, nejsme, ne, e, nejsme inženýři, jde o to, jaké budou na konci ty emise. Jak se k tomu cíli dostanou, je nám jedno, ale uh, ty hodnoty musí být v pořádku, tak abychom zachránili životní prostředí. A když to bude trochu dražší, no tak bude lodní doprava dražší. My máme vytvořit férové podmínky pro všechny dopravce a přepravce aby to znečištění a aby to znečištění bylo menší a to je ten směr, kterým se máme vydat, takže já děkuji na za předložený návrh. Děkuji a nyní komise. Prosím, představte se. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se eh, Dima, pracuji na DG životní prostředí. Pracujeme na eh, novelizaci směrnice SEKA a chci poděkovat eh, výboru za zajímavou diskuzi dnes a minulé. Je to vždycky pro nás eh, eh, velká eh, výsada zde se zúčastnit a naslouchat vám a děkuji zpravodajce za zprávu. Diskuzi. Diskuze se zaměřují často na takové mikroskopické aspekty v tomto sektoru námořní dopravy. Já vám nabídnu širší perspektivu a chci připomenout, že důvody, proč my jsme přišli s touto legislativou eh, a cílem komise je zlepšit kvalitu ovzduší. Pořád ještě neplníme standardy, a, a to ani zdaleka, a cílem limitu je zminimalizovat negativní dopad eh, špatného vzduchu na zdraví lidí. A takže i e, víme, že mm, bylo přijato, byly přijaty různá opatření, e, třeba e, pokud jde tedy oxidy síry, snížení tedy 80% a teď ale e, e, e, to se tedy a je třeba si uvědomit, že námořní doprava ale je takovým sektorem, který může velice efektivně také přispět ke snížení emisí. Námořní doprava je globálním typem dopravy. Často samozřejmě to je regionální problém, ale většinou globální, proto je třeba přímo globální řešení. Také je i nutné především vzít do úvahy i mezinárodní závazky, e, třeba e, tu e, ty různé úmluvy, které se e, týkají volného průplavu a zde je tedy těžké potom nějak jednostranně přicházet s různými limity, proto e, zcela jaksi mm, odůvodněně IMO přišlo s tou oblastí tedy Severního moře a Balckého moře a to, e, tyto limity, které organizace přijala, se převedou do legislativy. A dále i komise tedy vidí to velice eh, pozitivně, eh, sice pokud jde o oblast Evropské unie, ale musí to nejprve být přijato organizací IMO eh, my bychom raději, ale vždy, aby to bylo více podloženo různými analýzami dopadu na životní prostředí i aby to bylo podloženo dalšími analýzami, třeba dopad na hospodářskou soutěž, protože mm, to tedy eh, eh, asi těžko lze nějak odhadnout, protože tam máme ten malý eh, limit okruh těch 200 námořních mil a e, máme zde datum 2015, e, to je datum účinnosti těch limitů. Je jasné, že i e, zavedení nových standardů, to je technický problém. Znamená to i zavést tu klauzuli, doložku o dostupnosti paliva. To palivo musí být dostupné. A zde chci připomenout, že Eh, tato klauzule o dostupnosti paliva, to je dost komplikovaná věc, je to příloha 6, je tam celá řada aspektů, které třeba vzít do úvahy, eh, jako jsou i, eh, tedy kromě free passage i volnou průpavu, je i otázka těch standardů, požadavků na kvalitu paliva a jak potom ta loď, která neměla eh, přístup k tomu kvalitnímu palivu, nemohla ho nabrat. Já bych rád, abyste zvážili všechny aspekty tohoto, te, tohoto předpisu. Potom eh, přesun na jiné typy dopravy, to je jiná věc. Samozřejmě v důsledku tohoto ustanovení nebo těchto ustanovení o síře se mohou zvýšit ceny paliv. To je jedna věc. A na druhé straně je třeba se podívat na provozní náklady dané lodi, kdy ty mm, náklady mohou být až 25 z celkových provozních nákladů, ale třeba se podívat na to i z pohledu zboží, které se tedy e, e, přesouvá e, třeba Eh, eh, jaká je cena ten třeba na jeden ten artikl, který se přepravuje. Třeba je to jenom jeden cent na mm, jeden mobilní telefon, který se přepravuje. Takže my bychom neměli tedy asi jít cestou blokových výjimek eh, pro celé skupiny, ale spíše mm, podívat se na ty ojedinělé případy, kde mohou být problém a ty řešit v rámci, který stanovila organizace IMO. A poslední věc. Když se podíváte na náklady na implementaci pro celý sektor, tak ty budou čím, tím nižší, čím dříve budeme mít právní jistotu. Dobře, a pokud zpravodajka chce stručně schrnout, paní Savisar. Jo, hojte, herra Eh, lühidalt kokkuvõttes loomulikult ma tänan kõik. Děkuji. Závěrem samozřejmě chci poděkovat, poděkovat všem stínovým zpravodajům za podporu, i když mezi námi byly odlišné názory. A eh, pár slov pro ty, kteří ještě váhají. Nemáme moc času, opakuji. Příloha byla přijata v roce 2008 již uplynuly tři roky a ještě nás čekají další tři roky. Pan Itala, eh, pane Itala, možná byste hm, mohl se podívat tedy eh, eh, do, hm, do různých článků médií, kde se již o tom diskutuje, i když vy říkáte, nemáme vědecké podklady. Já nechci, abyste měli z toho dojem, že eh, já tedy eh, snad eh, zapřičiním to, že dojde k eliminaci naší evropské dopravy, námořní dopravy. Tady nejde o nějakou ideologii, o nějakou víru. Můžeme věřit, co chceme, ale Eh, ale eh, já tedy eh, ne, nevíte mě z toho, že chci zlikvidovat tuto dopravu. Ne my jsme zodpovědní za e, rozvoj dopravy, to je pravda, ale také musíme jít cestou ekologické dopravy. Třeba minulý e, týden jsme odsouhlasili Grošovou zprávu o Bílé knize. A já nemohu přece hlasovat jinak o e, dvou podobných věcech kdybychom byli bývali začali dříve, protože komise již s tím přišla před třemi roky, tak eh, by ten pokrok asi byl větší. A eh, už bychom byli bývali schopni vybudovat infrastrukturu, tedy ty nezbytné čerpací stanice. Mm, aby jde o to, aby firmy měly jistotu, jaká bude budoucnost firmy nebudou eh, jinak do toho investovat. Děkuji, hlasovat budeme zítra dopoledne samozřejmě a poté stanovisko předložíme výboru Envy, kde eh, se bude hlasovat v lednu. Další bod eh, programu to je tedy absolutorium pro komisi za rok 2010. Paní Ayala Sendry, děkuji, pane předsedo. Ano, velice rychle, jak asi vidíte, eh, že hm, ten text máte, že jste si to přečetli. My jsme tam jenom konstatovali věci, o které jde, pokud jde o tedy eh, částky na platby, na závazky, které se týkají tedy eh, cestovního ruchu a dopravy, i včetně té části, která se týká programu Galileo, kde Eh, eh, protože to je program, který také se dotýká eh, zájmu našeho výboru. Máme za to, že opět účetní dvůr mm, bere do úvahy ještě další sektory než čistě dopravu zde a já bych také chtěla mít otázku na komisi, která se týká která se týká těch plateb a závazků a jejich eh, míry. Zde eh, v tomto období pro absolutorium jde o jasné snížení, zjevné snížení, zjevnou redukci. Eh, pokud je o platby především, tam, mm, i když je to snížení o 21%, většinou jsme byli zvyklí na 29%, ale mě to překvapilo, protože zde je to mm, problém těch e, sítí, té infrastruktury, mm, kterou je třeba e, zafinancovat a vlastně my jsme téměř na 100%, 100% e, těch plateb. Může nám to komise nějak vysvětlit? A pokud jde o zbytek mm, těch aspektů, které se týkají cestovního ruchu, tak e, v případě odstavce 10 zde já říkám, že zde mm, v podstatě e, to naše stanovisko je dost omezené. E, omezeně se k tomu můžeme vyjadřovat. A pokud jde o cestovní ruch, tak my zde mm, vyjadřujeme uznání v tom smyslu, že je třeba mít ambicioznější strategii na základě tedy daného právního základu a proto eh, zde eh, víme, že ještě tedy ten eh, program cestovního ruchu zde není zakomponován v těchto částkách. To mi potvrďte. Odstavec 9. Zde mm, hovoříme o tom, mm, že ty eh, programy jako Galileo nabyly již určitého svého tempa vývoje a je třeba i to tam nějak reflektovat, eh, že došlo k zahájení toho programu a mm, je třeba tam i mm, mm, eh, nějak naplánovat to, že se bude vyvíjet a dále. Zde Mhm. jak jsem řekla, museli jsme hodně zredukovat eh, to naše stanovisko a potom eh, já bych mm, tam také chtěla ještě doplnit jednu věc a to je mm, eh, zde uznat to, co učinila komise, protože ona vydala revizi evropských sítí a zde podle mě je eh, v tom určité riziko, eh, protože eh, ty výdaje by se mohly vymknout. Možná by bylo zajímavé zde říci, že ano, to je něco, co udělala DG zodpovědná za tyto výdaje a nehovořit pouze o celé komisi a e, měli bychom e, chtít, abychom i e, to udělali v jiných programech, které se netýkají pouze evropských sítí, třeba vědy, výzkumu, průmyslu a podobně, a že by to mělo být reflektováno ve finančních výhledech. A je to důležité pro naše absolutorium. Musíme prověřit, prostudovat, že to bude i platit v jiných <laughs> oblastech, kde také budeme muset bojovat za dostatečné finanční prostředky pro dopravu a zde musíme vyžadovat, aby to bylo děláno stejně precizně, striktně i u jiných projektů, tedy v jiných odděleních komise musíme být v tomto nároční, co se týče podobných revizí eh, těchto eh, programů jako byl ten program těch sítí. Takže pokud máte nějaké náměty, návrhy, tak eh, určitě eh, si je vyslechneme, jinak eh, jsme docela spokojeni a já doufám, že mm, v nových návrzích Eh, komise eh, i mm, zjistíme, že třeba u těch historických projektů jako Marco Polo, že eh, tam bude tedy stejná tendence. A, takže to je všechno a děkuji, těším se na vaše připomínky. Thank you. Can I remind members? Děkuji mnohokrát. Trošku máme sklus, takže pan Dante, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Za první řadě bych chtěl poděkovat eh, paní Alessandra za její práci, co se týče této zprávy. Pochopitelně eh, je to trošku pozdě, když se bavíme o rozpočtu 2010, nicméně tento přeskum je také příležitostí eh, podívat se na určité body, klíčové body komise. Takže také se tím zabývají kolegové z výboru pro rozpočet. Čili Podobně jako vy podporuji eh, mechanismus propojení Evropy, také projektové dluhopisy. Máme možnost eh, také podporovat tyto praktické projekty, které by měly být dokončeny. Také si myslím, že náš výbor má možnost pohovořit o dodatečných finančních zdrojích. Eh, jak už jsem říkal, máme možnost vyjádřit se k projektovým dluhopisům, které mají být vytvořeny. Co se týče ten T, tak tady máme závazky, které poukazují, že skutečně postupujeme v této oblasti. Je velice důležité, aby také byla dohoda mezi členskými státy, aby byly stejné vyrovnané finanční prostředky. Eh, jeden bod projekt Cezar je tady rozpočtován k roku 2010. Chtěli bychom Eh, vidět snížení CO2 v oblasti letecké dopravy a tady byl snížen rozpočet pro projekt eh, Cezar. Máme vytvořit eh, letecký systém, který by měl uspíšit tyto snahy. Co se týče cestovního ruchu, měli bychom naplňovat doporučení účetního dvora. Především bychom neměli příliš zatížit jak soukromé, tak veřejné firmy, To se týče administrativní zátěže. Měli bychom také využít našich podpor. Takže také bych chtěl poukázat na to, že využijí příležitosti a podám pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Meissner. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěla velice poděkovat za to, co zpravodajka navrhla, já to mohu podpořit. Například bod číslo 3 se mi velice zamlouvá, že není. Bylo zmíněno, že ta míra závazků TNT je vysoká, to je dobře. A samozřejmě i to, že zpravodajka hovoří o tom, že by státy mohly udělat o něco více pro to, aby se zlepšilo financování tohoto náročného odvětví, to je opravdu významný a dobrý apel. Co se týče výhledu do budoucna, financování TNT eh, v dalším období a projektových půjček, to se nám také velmi eh, zamlouvá, ty projektové dluhopisy v bodě 5. To je také velice dobrá věc, že se nyní mají financovat ty projektové dluhopisy. Mám k tomu určitou poznámku. V německém textu asi chybí tři nuly, je tam 10 milionů, ale mělo by to být 10 miliard, takže možná během překladu tam nějaké tři nuly zmizely, ale všichni víme, o jaké částky se jedná, takže to asi není eh, problém pro komunikaci, ale chtěla jsem to zmínit, aby to bylo možné opravit. Také se hovořilo o oblasti turismu, cestovního ruchu, kde nyní teprve máme novou kompetenci a zatím jsme tam nealokovali tolik prostředků, kolik bychom si přáli, abychom to posunuli kupředu, ale i zde tedy vítáme, že zpravodajka vyzývá komisi k tomu, aby e, vytvořila e, víceleté programy nebo návrhy víceletých programů, takže my děkujeme za tuto práci. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, děkuji paní zpravodajko. Tři poznámky. První k odstavci dva tam, kde se hovoří o strategii komise. Já myslím, že je třeba zdůraznit fakt, že my chceme apelovat na komisi, aby posílila soudržnost mezi tím programem 2020, programem soudržnosti, programem pro energetiku a mm, e, aby to i propojila s těmi programy, které se týkají nedostatků e, e, v energetice pro dopravu, protože často komise připravuje různé návrhy, které se týkají nabídky dopravy, ale vůbec ne, nepracuje na eh, poptávce po dopravě. To je podle mě velký nedostatek. Druhá poznámka k odstavci 3. Chci připomenout usnesení Green Paper, z dubna 2009, kde se apeluje na komisi, aby eh, každý rok eh, připravovala seznam projektů, které jsou spolufinancovány v oblasti dopravy a turistiky ze strany TNT a ze strany eh, těch tedy programů soudržnosti. A za třetí, Connecting Europe Facilities. Možná to je trochu předčasné tady to zmínit, protože zatím nemáme formální rozhodnutí. A nakonec poslední poznámka Cezár. Zde bych ráda nějaké vysvětlení dostala, proč ty výdaje překročily odhady. Já doufám, že i ten výsledek bude lepší než očekávání, protože zatím to není garantováno, že lepší eh, řízení letecké dopravy povede ke snížení emisí v této dopravě. Takže musíme mít evidentní výsledek, že zvýšení výdajů eh, eh, oproti odhadům povede k výsledkům. Děkuji. Komise potom a nyní pan Voluči. Eh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Budu, nebudu hovořit o cestovním ruchu. Ten program probíhá velice úspěšně. Revize, která byla provedena v roce 2011, umožňuje nové tendry. A co se týče zbytku komentářů, kromě zpomalení, které bylo způsobeno ekonomickou recesí, byl vyčleněn rozpočet, který je uspokojivý. Zlepšili jsme prognozování v případě všech agentur a velice snadno vidíte, Eh, že je spokojený také účetní dvůr. Jedna poznámka, která se týká programu Marco Polo. V roce 2009 došlo k určitým problémům, které se týkaly naplňování daného programu. Pochopitelně došlo k určitým změnám a některé ty závazky byly použity na financování jiných programů, tak jak zde zaznělo. V případě dalších agentur ty výkony jsou velice uspokojivé. Chtěl bych eh, zmínit, že tady došlo k převedení určitých eh, úvěrů, což je běžné, protože pokud neobdržíte fakturu, tak nemůžete tuto fakturu proplatit. Takže obecně si myslím, že to je velice uspokojivé a e, nemusíme to nějak konkrétně zmiňovat. Děkuji. Ještě paní Ayala Sender, chcete k tomu něco říct? Děkuji, pane předsedo. E, možná jsem to neslyšela dobře, nebo jste neodpověděl. Já jsem se ptala, já jsem se ptala na problém tedy tu diskrepanci mezi těmi eh, závazky a platbami na tento rok. Mm, rok 2010 tedy týká se to transevropských sítí, protože mm, víme, že tam byl určitý problém. Eh, asi možná kvůli recesi eh, došlo k redukci. Mm, a pokud jde o to, co řekli kolegové, to bylo zajímavé, především co se týká Cezáru. Ano, mm, zde my máme pozměňovací návrhy, které se týkají té možnosti eh, se k tomu nějak vyjádřit a potom eh, téma cestovního ruchu, to tady také bychom to měli ještě zlepšit a mít dostatečný rozpočet na projekty v cestovním ruchu. A potom, pokud jde o mm, paní Durand, zde nevím, zdali to bylo kvůli překladu z francouzštiny, ale v bodě čtyři tam se hovoří o Connecting Europe, eh, eh, mechanism de l'interconnexion en Europe, to je ve francouzštině, tak nevím, zdali je to stejné, dobrý překlad. A zde my máme nařízení komise, které bylo nedávno přijato v tomto. Ano, samozřejmě to je to, co nás také zajímá. A potom ještě eh, bych ráda, kdyby komise nám vysvětlila, eh, to je čistě spíše ze zvědavosti, tak bych chtěla vědět, proč to tak je. Děkuji. Thank you very much. Um, Děkuji mnohokrát. Pane Banuče, chcete se k tomu ještě vrátit? K tomuto poslednímu bodu? Ano. Nejdříve Cezar a potom se dostanu k ten T. Jak víte, Cezar začínal pomalu, pomalu se rozjížděl. A to je důvod, proč tady vlastně vzniká kredit. Především v těch prvních několika letech ten rozjezd byl velice pomalý. Cezar naopak teď nabírá na své dynamice a reabsorbuje všechny částky, které byly převedené z předešlých let, které vlastně vznikly na počátku daného pro- programu. Co se týče otázky ten T, prosím, zvažte to, že se jedná o víceleté program. Co se stalo koncem roku 2010? Došlo k revizi těch projektů, které zaostávaly. Pak se akumuloval kredit, pochopitelně to nemá nic společného se závazky na platby a došlo k tomu, že se vyvolalo, uh, uspořádalo nové výběrové řízení. Takto jsme mohli během daného programovacího období využít eh, veškeré ty finanční prostředky, které byly vyčleněny. Děkuji, pane Belouči. Chtěl bych eh, připomenout členům, že termín je 11. Eh, ledna v poledne pro podávání pozměňovacích návrhů, potom budeme hlasovat v únoru, dále eh, výbor Kokobu bude hlasovat eh, v březnu a pravděpodobně o tom budeme hlasovat na plenárním zasedání v květnu. Takže první termín je 11. ledna. Děkuji. Nyní máme další bod a to je Absolutorium 2010 Evropská agentura. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Můžu hovořit stručně. My jsme se podívali na ty čtyři agentury a celkem návrhu tak, jak je předložen, udělujeme absolutorium u agentury EMSA. Jsme si všimli toho, že velice detailně dodrželi to, co jim v minulých letech eh, výrazně doporučil účetní dvůr. Sice jde o to, aby co se týče zaměstnávání, změnili svůj postup a oni ho změnili. U té agentury pro bezpečnost letectví jsou kritické poznámky účetního dvora k této oblasti ale není to nic, co by nám bránilo v tom celkově udělit absolutorium agentura SESAR. Tam je třeba upozornit na to, že dvě rozpočtové linky správní náklady a studium a rozvoj byly překročeny o 11, respektive o 9 a to nemůže být standardní situace, která bude panovat trvalé. Nicméně přesto navrhujeme, aby Eh, řediteli byla uděleno absolutorium a co se týče Evropské agentury pro bezpečnost železniční dopravy, tam máme problém, s kterým se setkává neopa, neustále opakovaně. I letos bylo přivedeny prostředky na příští eh, rok a to ve výši 5,5 milionů eur a to nemůže být něco, co bude takto fungovat vždy a trvale už jsme to kritizovali i v minulosti. Bude se hovořit o změně úkolů této agentury. Asi by bylo na čase skutečně probrat eh, toto téma. Nicméně navrhujeme, aby bylo rovněž udělené absolutorium Evropské agentuře pro bezpečnost eh, železniční dopravy takže čtyřikrát udělení absolutoria, i když někdy s určitým zaváháním. Tis blasto. Děkuji mnohokrát. Kdo se hlásí o slovo? Pardon. Le César... Program César, tak jak bylo řečeno, bylo schváleno účetním dvorem, takže se připojí k žádosti našeho kolegy Fleckensteina, abychom měli okamžité absolutorium, co se týče eh, rozpočtu 2010. Nicméně bych chtěla říct určité výhrady eh, k finančnímu řízení. Eh, jednak železniční doprava, protože bych si přála, aby agentura pro železniční dopravu v podstatě se přizpůsobila rozpočtovému pravidlu, protože není normální, aby se neustále přenášela částka rok po roce eh, kvůli aktivním platbám. A to samé platí také pro leteckou agenturu. Měli bychom rychle ukončit eh, tu rozvojovou fázi projektu Cezar a to by nám umožnilo snížit emise CO2 v letecké dopravě a také bychom mohli dříve eh, ukončit evropské nebe, o kterém tak dlouho hovoříme. Myslím si, že Cezar právě musí využít eh, ty prostředky, které tam zbývají. Je to, jsou to velké částky, 55 milionů euro a také mě znepokoje kritika, která je zde Eh, formulována ze strany účetního dvora, co se týče metodiky, která je používána Evropskou společností pro eh, leteckou dopravu a bezpečnost, eh, která má vstupit platnost v lednu. Takže není úplně normální a běžné, abychom tolerovali určitou diskriminaci nebo preferenční zacházení, takže doufám velice upřímně, že zpráva účetního dvora vyvolá reakci ze strany komise, která bude požadovat vysvětlení ze strany EASA, která musí naplňovat eh, skutečné pravidla v oblasti veřejných zakázek. Také se to týká námořní dopravy, ale to je taková obecná poznámka, která se týká všech těchto agentur. Děkuji, paní Meissner. Ja, vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu Fleckensteinovi. My víme, že agentury obecně odvádějí dobrou práci, proto jsme také při rozpočtování řekli, že se jim nemají snižovat prostředky, mají zůstat zachovány a agentura EMSA má dostat ještě určité přes příspěvky navíc, to jsme schválili v plénu a EMSA měla určité slabiny, které byly kritizovány a odstraněny, takže já bych řekla, že to pořadí, které Knut Leknušen je určitě takový žebříček. Oni jsou na prvním místě, ta EASA, jak už říká paní Vlasta, tam záleží na tom, jak probíhá výběr zaměstnanců a jak jsou vypisována výběrová řízení, nicméně to není tak závažné, že by se řeklo, že to brání absolutoriu. Co se týče sesaru, tak si myslím, že na ně bychom měli skutečně přesně pohlížet, pokud právní náklady jsou překročeny o 11%, tak je to hodně. U oblasti studia a rozvoje tam bych ještě přemhouřila jedno oko, protože jednotný letecký prostor evropský je důležitá věc, ale e, ta druhá oblast, kde překročily náklady, tam bychom je měli skritizovat a Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy. Tam se mi to moc nelíbí, nicméně opět udělíme absolutorium. Ale už loni jsme kritizovali, že e, přenesli tolik prostředků a zdá se, že možná pouhé napomenutí nestačí. Ano, udělíme absolutorium, ale měli bychom jim říci, že to už není akceptabilní, aby neprodleně zjednali nápravu. A když jim to jenom tak řekneme, tak eh, si kladu otázku, zda to také udělají. Říkám si, zda bychom to tedy neměli eh, formulovat eh, ještě ostřeji. Takže já sformuluji pozměňovací návrh, který bude trochu ostřejší na adresu Evropské agentury pro bezpečnost železniční dopravy, protože to je něco neakceptabilního a nemůžeme se s tím setkat příští rok zas. Paní Durán, prosím, děkuji. Jenom taková poznámka, co se týče Cezaru. Tak eh, připojuji se k paní Vlasto, která hovoří, že musíme mít eh, skutečné řízení v oblasti letecké dopravy, ale nechápu, že tady máme 11% navýšení administrativní eh, zátěže a že to má zrychlit takzvané jednotné nebe. Je to ale politické rozhodnutí a v podstatě už to trvá velice dlouho, takže nechápu, že na jedné straně propojeme Cezár a jednotné evropské nebe, ale eh, jednotné evropské nebe je politická otázka, bude to otázka usnesení eh, v radě a nevím, proč je to 11% navýšení administrativních eh, nákladů. V Cezáru to musí být stejný scénář jako u jiných evropských projektů, které máme, chceme prosadit či ne, nicméně v podstatě jsme těžko kontrolovali v minulosti ty jednotlivé částky. Takže v tuto chvíli je tady doslova červená linie pro Cezár a e, já doufám tedy bohužel, že Cezár nebude bránit tomu, aby se konečně vytvořilo evropské nebe. Merci, monsieur le président. Juste deux Enrique, děkuji. Já mám dvě poznámky. Jednak taková obo, obecná, která se týká agentur. Já vždycky pořád si myslím, že je to komunitární nástroj a parlament, který je spíš pro tu komunitarizaci, tak musí dohlížet nad nimi a e, víme, že ale musíme také dbát na to, aby rada jim neházela e, klacky pod nohy. Teď, eh, teď pokud je o tu železniční agenturu, samozřejmě ta má konkrétní eh, problémy a eh, to již víme dva, tři roky, ale vlastně to poslední hm, agentura, která jejíž tedy výdaje stoupají a potom hm, je, my ji ale pověřujeme úkoly, které ji nenáleží. Takové dva příklady, třeba eh, expertní stanoviska, která se týkají nějakého sporu mezi různými aktéry v Eurotunelu, nebo když chceme po ní stanovisko o eh, haváriích, jako třeba ta, která se stala asi před rokem a půl, tak to znamená, ano, musíme si uvědomit, co chceme od té agentury. Buď připustíme, že Eh, bude eh, mají zvyšovat úkoly, ale to znamená i nalézt i eh, personální zajištění. A nemůžeme tedy jí dávat úkoly, které jí nenáleží a potom ji budeme klepat přes prsty, když se jí to nedaří. Je třeba, aby komise tedy uh, ve svém programu se snažila nějakým způsobem zrevidovat eh, kompetence a statut agentury, protože nemůžeme tedy eh, jí eh, zavalovat úkoly a pak ji trestat ve zprávě. A mm, správně říkáme, že samozřejmě ty různé odklady a zkusy nejsou žádoucí, ale nemůžeme po ní chtít všechno. Thank you, Mr. Bonucci again. Děkuji mnohokrát. Opět má slovo pan Bonucci, prosím. Děkuji mnohokrát. V první řadě budu hovořit o Rsa. Je to situace, kterou známe už několik let. Otázka zní, zda bohužel tady tato agentura je pomalá, co se týče veřejných zakázek, takže jsme se dostali do druhé poloviny roku a nyní je musí samotnou exekuci provést v příštím roce a to znamená, že se budou muset převádět také velké finanční prostředky. Jak to chtějí zajistit? Chtějí použít jiných technik, například rámcovou smlouvu, aby mohli urychlit celý postup a aby se vyhnuli tomuto neustále se opakujícímu problému v budoucnosti. Co se týče Cesaru, tak eh, předám slovo kolegům se Cesaru, protože myslím, že tady směšujeme různé výdaje. Jednak administrativní výdaje pro Cezar, ty zůstávají v rámci dané obálky, ale prosím, má slovo můj kolega jsem pan Borgini ze společného podniku Cezar a jak řekl právě pan Volči, co se týče administrativních výdajů Cezaru, tak zde jsme v rámci závazků, které byly schváleny parlamentem a správní radou, takže nedošlo k navýšení těchto výdajů. Co se týče poznámky účetního dvora, tady je odkaz na to, že co se týče eh, pladeb, míra byla zvýšena o 11 především u dvou rozpočtových liní, a to bylo uhrazeno prostředky z loňského roku, takže nedochází k překračování rozpočtu pro administrativní výdaje. Dobře, pan Fleckenstein, chcete k tomu ještě něco doplnit? A omlouvám se, ještě pan Benuči chce něco říci. Ano, ještě EASA. Chtěl bych vás informovat, že EASA v roce 2010 změnila svůj účetní systém, který je modernější a je také přizpůsoben praktikám v jiných agenturách, takže já doufám, že částečně i to vyřeší daný problém. Další bod, který zazněl, byla otázka náboru nových pracovníků. V případě ASI. tam změnili také dané postupy. Já také věřím, že tam už v budoucnosti nebudou vznikat žádné problémy. Děkuji a nyní má slovo pan Flickenstein. Gut, Děkuji. Tak o to lépe, pokud to v EASA funguje lépe, tak to jenom znamená, že to trvalo trochu déle, než eh, skutečně zareagovali na kritiku účetního dvora. Dovolte mi říct jenom jednu věc týkající se agentury ERA. Já nejsem proti tomuto eh, formulovat eh, ostřeji a nechci jim zastavit provoz a odmítnout jim absolutorium, ale Můžeme například říci, že pokud se budou chovat stejně v příštím roce, tak automaticky nedostanou absolutorium, protože se nám toto chování nelíbí. Děkuji. Dobře, termín pro podávání pozměňovacích návrhů 11. ledna ve 12. poledne. Budeme hlasovat o tomto návrhu v našem výboru v únoru, dále Kokobu jako v březnu a plenární zasedání o něm bude hlasovat v květnu. Takže podobně u dalších zpráv obsotruju opět termín je do poledne 11. ledna. Další bod se týká fungování uplatňování nabitých práv cestujících v letecké dopravě. Je to zpráva pana Taylora, který ovšem zmizel, nicméně přichází, takže prosím, nikam neodcházejte. Možná několik slov na úvod. Víte, že to je zpráva z vlastního podnětu. Snaží se řešit otázku práv cestujících v letecké dopravě v případě e, zrušení e, letu. Chce také zlepšit mobilitu cestujících a je zde EESE, e e, kde také jsme vyžili stanoviska a v podstatě vycházíme z dosažené dohody a doufám, že pan Taylor pozval zástupce ISA, eh, kteří se budou moci také této problematice vyslovit. Takže pan Taylor má slovo, prosím. A já se ještě zeptám, jestli zde máme zástupce sociálního výboru. Takže nejdříve bude mít slovo pan Taylor. Děkuji, já se omlouvám, pane předsedo. Ano, trošku se to uspěchal, takže jsme začali brzo, ale když budu hovořit hodně rychle, tak třeba skončíme i dřív. Chtěl bych mnohokrát poděkovat za uvedení této zprávy. Chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům, také celé řadě nevládních organizací, zástupců průmyslu, také zástupcům komise a poradcům naší skupiny. A také sekretariátu. Všichni těto lidé pomohli vytvořit tuto zprávu tak, jak v tuto chvíli vypadá. Měli jsme zasedání se stínovým zpravodaji a musím říct, že jsem velice rád, že jsme dosáhli velice dobrého koncenzu v celé řadě bodů. Tato zpráva se snaží řešit eh, sdělení komise, co se týče uplatnění nařízení 261 lomeno 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného spoždění letu. A také eh, řeší nařízení 1107 ehm, lomeno 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Co se týče cestovních práv, tak ty jsou řešeny v nejrůznějších eh, zákonech a nařízeních. Takže já se snažím podívat se na širší kontext práv cestujících na evropské úrovni. V celé této zprávě zdůrazňuji potřebu eh, posílené právní jistoty, eh, také interpretační jasnost a jednotné uplatňování nařízení v rámci celé Evropské unie. Také je potřeba soudních výroků, které musíme vzít v úvahu, až se bude dělat revize eh, směrnice 261 a také beru eh, v úvahu odpovědnost, transparentnost. Musíme tedy posílit stávající práva a musíme udělat vše, co je v našich silách, aby tato práva byla především naprosto jasná spotřebitelům. Eh, tato Zpráva přichází, myslím, v pravý čas, protože komise chce revidovat nařízení 261 v příštím roce a doufám, že to bude také prospěšné pro revizi dalších eh, opatření, jako například balíček eh, o letištích a balíček v letecké dopravě. Takže o čem je tato zpráva? Shodnu pouze ty nejdůležitější body. obecní rámec eh, zdůrazňuje, že lidé musí chápat svá práva, musí mít patřičný přístup ke svým právům a proto jejich práva musí být velice vhodně, srozumitelně, jednoduchým způsobem komunikována. Musí být sdělena pasažerům už ve chvíli, když si chtějí koupit letenku. A tato práva musí být uplatňována v rámci celého postupu, musí být zaručena přepravci a také všemi letišti a cestující mohou přijmout okamžité rozhodnutí, pokud budou chtít získat pomoc nebo přesměrovat svůj let a nebo řešit jakékoliv další problémy, pokud je přerušen jejich let. Také musíme mít nezávislé orgány, které budou řešit stížnosti ze strany cestujících, aby řešili spory mezi přepravci, mezi cestujícími a také měli možnost uvalovat sankce, pokud to bude nutné. Vyzývám, aby došlo k formalizaci sítí vynucovacích orgánů v Evropské unii, aby také tyto orgány poskytovaly veškeré informace o stížnostech, které obdrží. Další prvky mé zprávy hovoří o potřebě cestujících, aby byli plně kryti v případě úpadku nebo nesolvetnosti dané letecké společnosti. A také musíme zajistit efektivní prosazování stávající legislativy a musíme prosadit transparentnost cen. Takže ta cena, kterou vidíte například na webové stránce, musí skutečně brát v úvahu veškeré náklady a musí být ta konečnou cenou, kterou pasažér zaplatí. Pasažér musí mít také právo na přístup k informacím, které o nich má samotný přístupce, co se týče jeho evidence. Pasažéři musí mít také právo změnit určité podrobnosti na svých letenkách. Například, když udělají chybu, když si objednávají letenku, například někdo tam udělá špatný spelling a bohužel nemůže opravit tuto chybu, musí platit pokutu ve výši 30-40 liber, takže to je eh, také problém, který musíme vyřešit. Základní právo pasažerů je bezpečná cesta, bezpečný let, eh, takže je zcela zásadní, aby všichni pasažéři, včetně dětí mladších dvou let, měli zajištěno bezpečné sedadlo v letadle. A na závěr pasažéři by měli mít právo na informace, co se týče jejich ekologického dopadu na životní prostředí dané cesty. Takže eh, Chci, aby komise i letecké společnosti dále podporovaly tuto práci, kde by docházelo ke skutečnému srovnání eh, vlivu eh, životní prostředí, co se týče různých druhů dopravy. A nyní samotné nařízení 261, které hovoří o pravidlech kompenzací a pomoci pasažérům v případě odepření nástupu na polobu, zrušení nebo významného spoždění letů. Musíme zajistit naprostou jasnost a jednoznačnost v interpretaci, takže žádám komisi, aby v této budoucí revizi nařízení číslo 261 vzala v úvahu také interpretaci Evropského soudního dvoru různých definicí a pojmů, včetně mimořádných okolností a také pravidel eh, o vyrovnání. Já si myslím, že Evropský soud tady sehrává svoji úlohu a byl jsem požádán, abych eh, dal dohromady určitý seznam mimořádných okolností, ale já pevně věřím, eh, že tady určitě by byla nějaká okolnost, která by mě prostě nenapadla takže asi v tuto chvíli to není úplně nejdůležitější. Takže pokud jde k přerušení cesty, tak eh, cestující musí být okamžitě informováni o důvodu a o zrušení letu, dále o očekávané délce spoždění a musím být nabídnuty různé varianty cestování, možná i jiný způsob přepravy. Takže cestující má tři možnosti. Buď bude proplacena letenka, nebo ji někdo přebukuje, anebo uh, někdo přesměruje daný let. Eh, někdy cestující také mají problém s tím, že jim nedorazí zavazadlo, že se ztratí, takže tito lidé musí mít stejné právo jako eh, ti pasažeři, kteří se sami pozdě dostaví k odletu. Dále společnosti se musí postarat o nejzranitelnější skupiny cestujících, musí pomoci všem, kteří potřebují určitou asistenci. Lidé by také měli být odpovědní, měli by si koupit občerstvení, objednat si hotel v případě potíže a potom požádat leteckou společnost o proplacení nákladů. Dále eh, musíme mít kritéria a mechanismy, které musí být revidovány komisí, stávající úrovně nesmí být každopádně oslabeny. Velice stručně nyní nařízení 1107, které se týká práv osob se sníženou mobilitou a postižených, kteří cestují leteckou dopravou. Co je důležité, musíme mít bezbariérový přístup. Tak zajistíme rovnost přístupu, co se týče těchto uživatelů. Nedostatečné proškolení zaměstnanců a vybavení jak letadel, tak letiště jsou často velkou překážkou, které se musí okamžitě řešit. A musíme, můžeme udělat hodně, co se týče přístupu na palebu, Musí to být eh, vhodné pro vozičkáře nebo pro lidi, kteří mají sníženou pohyblivost. Je také důležité aby lidé, kteří mají sníženou pohyblivost nebo postižení, měli možnost, eh, aby měli takzvané asistenční eh, psy nebo vodícího psa, kteří je mohou doprovodit eh, až na palubu. Také musí mít zajištěnou zdarma přístup k použití lékařského kyslíku. Dále pokud dojde snad k poškození jejich eh, zřízení, musí být okamžitě zajištěno proplacení a úhrada. Věříme, že tady nebudou žádné konkrétní limity, protože tato zařízení jsou velice často drahá, jsou nezbytná eh, pro jejich život, takže musí být eh, náležitě proplacena. Dále, co se týče postižených cestujících a cestujících se sníženou mobilitou. Musíme vycházet plně jejich potřebám, co se týče přístupu. Takže to je v tuto chvíli vše, pane předsedo, a nyní se těšíme na poznámky ze strany stínových zpravodajů a také ze strany komise. Mnohokrát děkuji. V první řadě bych chtěl přivítat pana Betalu z eh, výboru EHSV který je spravodajcem za tento výbor v této oblasti, takže nejdříve dám slovo panu Belatelovi a potom dám slovo kolegům z našeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Eh, hospodářský sociální výbor eh, na základě své činnosti v oblasti dopravy Eh, obdržel přípis od výboru, vašeho výboru, s určitými otázkami, které se týkají právě těchto dvou nařízení 261 a eh, potom eh, toho nařízení z roku 2006. My jsme se sešli dvakrát a i jsme uspořádali veřejné slyšení se zástupci dotčených sektorů závěry, eh, které teď schrnu, řeknu stručně závěry, jsou tyto především téměř eh, všichni, kteří eh, se zúčastnili slyšení, tak říkali, ne, reforma je nutná, poněvadž eh, mm, ustanovení těchto dvou nařízení, především toho 261, nejsou jasná a vede to i mm, k významné judikatuře Evropského soudního dvoru a dvora a to je vlastně již ta kazuistika, ta judikatura eh, je dost objemná pro to, aby byla eh, kodifikována v nařízení. Dále přesněji je třeba i definovat dopad eh, koncepce mimořádných okolností. Institut mimořádné okolnosti, co to je, to je třeba zkonkretizovat. Asi je to těžké, takže spíš takový otevřený výčet, seznam, eh, abychom lépe eh, definovali tento institut, který vede k různým výkladům. A také za třetí, další významná koncepce, to je pomoc, asistenční služba cestujícímu. Je třeba také konkretizovat tuto definici, až kam může ta asistence jít a jak je to s tím právem na asistenci, na pomoc. Takže potom eh, je to odmítnutí nástupu, eh, zrušení letu a spoždění. Eh, to jsou ty tři situace a e, to e, je něco, k čemu již máme dost velkou judikaturu soudního dvora, daleko větší, než původně jsme měli a ten výklad judikatury je širší, extensivnější než e, ten původní výklad. My jsme vypracovali dokument, ve kterém uvádíme seznam různých témat, která podle nás jsou nejvýznamnější. A to především jsou to témata konkrétní velice, jako třeba jak upravit situace Mm, které se týkají přesměrování letu nebo mm, mm, problém s tím, že někdo přijde o spojení, potom jak je to s povinností asistence v tom eh, místě toho přestupu, takže určitě přes sekretariát máte toto k dispozici. A závěrem, pane předsedo, je to téma, Eh, toho nařízení 100, 107, 1107, což je velice nové nařízení, které hovoří o osobách s postižením, ale zatím tady u těchto osob se eh, nedostatečně aplikuje. Má se za to, že bychom to měli skonkretizovat eh, nebo spíš připravit takové pokyny či komentář, jak vykládat tato ustanovení vůči těmto osobám s omezenou pohyblivostí a pokud by to nebylo možné, tak asi by bylo třeba se zamyslet nad revizí e, zmíněného nařízení. Toto zhruba velice stručně je obsah zprávy, kterou má váš výbor k dispozici, tedy a ti, kteří mají nějaké otázky, tak rád odpovím. Děkuji. Thank you very much, Mr. Batale. Thank you. Mnohokrát děkuji, pane Batalo, děkuji, že jste se dostavil do našeho výboru a děkuji za představení vaší zprávy. Nyní za EPP pan Zasada, prosím. Szanowni Państwo. Dámy a pánové, chtěl bych poděkovat panu Taylorovi za veškeré úsilí, které vložil do přípravy této zprávy a souhlasím s volnou většinou toho, co pan zpravodaj navrhuje. Nicméně v dokumentě je několik prvků, které by měly být eh, přesnější, konkrétnější. Na úvod nejdříve ten obecný kontext. Jsem hluboce přesvědčen, že je zapotřebí, abychom přepracovali nařízení 261 lomeno 2004, protože práva cestujících eh, musí být prezentována v jednom dokumentu, v jednom textu. Za druhé souhlasím s panem zpravodajem, že bychom měli co možná nejdříve rozhodnout, jak chápeme ty mimořádné okolnosti. Za třetí i to nejlepší nařízení není moc k ničemu, pokud lidé, eh, kterým je určeno, neznají svá práva, takže musíme především informovat pasažery na úrovni společenství, musíme jednak zvýšit povědomí o právech leteckých pasažérů a také bychom měli informovat pasažéry, jakým způsobem mohou efektivním způsobem svých práv využít. Dále, co se týče článku 13 nařízení 261 2004, v tomto článku je jasně uvedeno, že se jedná o letecké přepravce, eh, kteří jsou výlučně zodpovědní za práva vůči cestujícím a nemělo by se jednat o situace, kdy letecké společnosti jsou zodpovědné za jakékoliv negativní situace, do kterých se cestující dostanou nebo jejich zavazadla. Čili měli bychom mít rychlý mechanismus, abychom v konkrétních případech mohli zajistit, že letecký eh, přepravce bude žádat o proplacení nákladů třetí strany. Například, když dochází k vykládání a nakládání zavazadel na letišní plochu a potom eh, tato společnost eh, způsobí škodu, tak pasažér, pasažéra nezajímá, kdo nese přesně zodpovědnost za zavazadlo a žádá okamžitě leteckou společnost, aby proplatila škody a letecká společnost na základě této stížnosti musí být eh, schopná proplatit eh, pasažéra a vyžádat si proplacení ze strany eh, té společnosti, která vykládá zavazadla. Co se týče druhého nařízení 1107 2006, tak si myslím, že toto nařízení je dobré, nicméně nebylo úplně správně implementováno. Je to taková obecná situace, kdy lidé se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu mají problém vůbec se pohybovat po letištích. Obecně letecké společnosti často požadují eh, různé poplatky za nejrůznější zařízení, které usnadňují mobilitu těmto pasažérům. Hovořil jsem o tomto problému leckrát, například když máte matky, které sami cestují s dětmi, tak i v tomto případě bychom měli mít jasnou definici eh, osob s omezenou schopností pohybu. Já si myslím, že bychom tam měli vzít v úvahu také rodiče, kteří sami cestují s dětmi. Co se týče této zprávy, tak jak už jsem říkal na úvod, souhlasím s některými návrhy pana zpravodaje, ale jsou tady určité problémy. Například článek 6. Pochopitelně cestující by měli získat informace, co se týče jejich osobních dat, eh, tedy dat které má k dispozici letecká společnost, ale pan zpravodaj jde ještě dál. Eh, tvrdí, že by mu nemělo být bráněno v, z hlediska právě těchto dat a informací, eh, pokud tedy nebude prokázáno, že se jedná o teroristu. Nicméně eh, třetí země interpretují tato data PNR a nejsou to letecké společnosti. Já si myslím, že Pasažér musí mít také možnost eh, opravit nějakou jasnou chybu během eh, koupy eh, letenky, například když špatně napíšu své jméno nebo špatně uvedu datum narození, tak se nyní stane, že ta letenka je neplatná. Ale problém je v tom, že pokud nabídneme 48 hodin jako určité období, že byste mohli zrušit tuto letenku, tak vzniká problém, protože ta cena velice často se odvíjí právě od toho, kdy tu letenku kupujete. Já bych ovšem zvážil možnost, že by se to mohlo dělat během dvou hodin. Článek 10, podobně jako pan zpravodaj, mám určité pochybnosti o potřebě, že si musíte koupit eh, zpáteční letenku, pokud cestujete pouze jedním směrem. Také by měla být možnost možná převést zpáteční letenku na třetí stranu, máte určité sezóny, kdy jsou letenky dražší než v jiných obdobích, jako například před Vánoce, ale právě já se obávám, že ti lidé, kteří by spekulovali, by kupovali tyto letenky, aby je mohli přeprodat někomu a mít zisk. Já si myslím, že byste měli mít možnost změnit název pasažéra za určitý poplatek. Dále data PNR, která jsou poskytována, Článek 18. Eh, Já si myslím, že cestující, jehož zavazadlo se ztratilo nebo se opozdilo, by měl mít stejné právo jako cestující, kteří v důsledku spoždění letu spozdil sám sebe. Tady opět eh, by se ta situace mohla zneužívat, protože pokud se ztratí zavazadlo, tak ten člověk by měl například právo na eh, nějaké jídlo nebo na hotel, a potom by se mohlo stát, že úplně zázračně eh, by lidé ztráceli své zavazadla v eh, atraktivních eh, destinacích, takže já si myslím, že na to pozor. Co se týče toho kyslíku, tak to zařízení zcela jistě musí být certifikováno, také musí být použití během letu, musí být bezpečné pro cestující já podám ke všem těmto bodům pozměňovací návrhy. Děkuji. Já jsem si myslel, že španělský kolega hovořil rychle. No. Tak nyní pan Sisu. Sí, grazie. No, děkuji. Především chci poděkovat panu Taylorovi, našemu zpravodaji, za vynikající práci na zprávě. Je to významná zpráva, protože zde máme možnost, eh, aby občané cestující eh, znali svá práva. A tímto jim to máme umožnit. Podle mého soudu ta zpráva je vyvážená, eh, ta architektura je dobrá, jenom pár upřesnění dovolte i na základě některých pozměňovacích návrhů, které jsem předložil. Souhlasím s požadavkem kolegy Taylora Eh, s požadavkem, který se týká toho, že musíme si vy, objasnit tu koncepci mimořádných okolností, jak je řekl zde zástupce hospodářského sociálního výboru. Uh, jsem názoru, že tím posloužíme našim spotřebitelům eh, v okamžiku, kdy budou mít eh, jasno ohledně těch skutečností a určitě i tím se vyjasní, jaká je ta odpovědnost a tím se bude rychleji řešit eh, spory. A ten cestující i v patřičné lhůtě dostane náhradu škody, pokud toto právo bude mu jasné. Dále si myslím, že je nutné vyjasnit si i tu otázku passenger name record, to znamená, které údaje se budou registrovat eh, při rezervacích. Eh, víme, že zde se registruje celá řada různých údajů, číslo kreditky, eh, k čemu, jaké jídlo, nebo dokonce i náboženství se tam uvádí. Já myslím, že by bylo vhodné ale evidovat pouze striktně nutné údaje, které jsou eh, nezbytné eh, pro to, aby letecká společnost mohla rezervovat let eh, s tím, že se budou chránit osobní údaje cestujících zde e, ještě pokud jde o e, e, tyto údaje, tak bych rád, aby kolega Taylor vyjasnil bod 7, kde se říká, že cestujícím nelze odepřít nástup na palubu na základě PNR. A zde v případě, že ta, samozřejmě za výjimky, že ta osoba není podezřelá z terorismu, je Eh, samozřejmě je třeba zabránit tomu, kdo je podezřelý z terorismu, to je jasné, ale to přece je úkol eh, policie a neletecké společnosti, která tady by dostala kompetenci úkol, který nepřísluší. Bezpečnost cestujících musí být zaručena na maximální míře, ale to opět zajišťují pouze příslušné orgány. Další problém. Souhlasím se s pravodajem, že je třeba garantovat i efektivní transparentnost cen. Víme to velice dobře i my zde v parlamentu, že příliš často vidíme, že ta zveřejněná cena především těmi nízkonákladovými společnostmi nekoresponduje té konečné ceně. To je nepřijatelné je třeba garantovat, aby ty různé taxy, které jdou navíc, aby byly odůvodněné také není možné si kupovat letenku online a poté si všimnout, že eh, vlastně mm, mm, potom se nám tam při, přičítají ty eh, mm, poplatky za transakci, i když já jsem to přece provedl jako jednu operaci, bankovní operaci a to není možné eh, tam zatížit cenu letenky nějakou takovou taxou, poplatkem, ve smyslu směrnice 261 z roku 2004, aby spotřebitel potom eh, platil i za to, že došlo třeba ke spoždění letu nebo ke zrušení letu. Ne, tady musí ta společnost plnohodnotně odškodnit toho cestujícího a mm, a i včetně těch tax a poplatků, které navíc k letence zaplatil. A teď čtvrtá poznámka bezpečnost eh, ve všech etapách letu. To je zásadní, především pokud hovoříme o malých dětech, o těch velmi malých dětech. Nyní takové dítě, které nestoupí na palubu a je mu méně než dva roky, tak musí cestovat na klíně matky nebo otce. A zde, když máme dvě děti, no tak to druhé dítě dostane na klín nějaká třetí osoba, neznámá osoba, jiný pasažer. A já si myslím, že zde je třeba udělat určitý pořádek v tom a i garantovat právo toho dítěte mm, cestovat bezpečně bylo by vhodné, aby eh, zde letecké společnosti byly řádně vybaveny, aby i přidělili místo takovému skutečně malému dítěti. Třeba takové ty sedačky, třeba by se tam instalovaly, jako používáte v autech. A dále, já se omlouvám, pane předsedo, ještě pár minut. Eh, zde teď eh, zažíváme velkou ekonomickou krizi, která postihuje rodiny s dětmi a to znamená eh, eh, dítě, kterému je pět let, dvě až pět let a chtít po něm poloviční cenu, já myslím, že to je na úkor rodin, spotřebitelů. A poslední poznámka. Souhlasím se zpravodajem, že v bodě 18, kde říká, eh, kde se hovoří o těch ztracených zavazadlech nebo spožděných zavazadlech, že zde musí být ekvivalentně odškodněn ten pasažér, musí se mu dostat pomoci. Eh, ano, eh, pokud letecká společnost přímo nedělá handling, Eh, tak samozřejmě ta letecká společnost ale z toho titulu se nemůže vyvinit, eh, protože ten pasažer, ten cestující má smlouvu s tou leteckou společností a té platí tu cenu letenky. Děkuji. Takže zdá se, že ztrácím pevnou ruku, nedaří se mi ukáznit vás, abyste se drželi mezeného času. Teď je paní Grisberg, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Doufám, že budu respektovat vemezenou dobu, ale nevím, kolik má minut. Deset minut? Sedm minut? Pět. Pět minut. <laughs> Takže pokusím se být maximálně stručná. Také bych chtěla poděkovat za velice konstruktivní výměnu názorů, která proběhla během posledního týdne. A možná bych se chtěla vrátit k bodům několika poznámkami. Pokud se mi to nepodaří ve vymezené době, tak zcela jistě to uvedu do pozměňovacích návrhů. Evropská legislativa, to zaznělo z úst eh, řady kolegů, také od pana kolegy z výboru e EHSV. Musí to být konsolidované, musí to být také založené na judikátech, na odpovědnosti. Takže teoreticky je to celkem jasné, ale ve skutečnosti text této zprávy v podstatě hovoří o celé řadě prvků, které musíme ještě více upřesnit. Také to často spadá právě do oblasti práv cestujících. Co se týče informací, je to jejich právo, to říkal již pan zpravodaj, protože musí být všechno srozumitelné všem, takže bychom měli mít možná jednotný postup, který by umožnil všem cestujícím, jaká mají práva. Dále telefonické kontakty Jednak eh, u těch nízkonakladových společností velice často eh, cestující vůbec nevědí, na koho se obrátit, protože nemohou někomu zavolat, to je velký problém. Dále, co se týče eh, těch informací o cestujících, ano, to je také velice důležité právo. Opět musíme jasně vysvětlit, o co se jedná. Takový malý prvek, který mi trošku unikl, možná mi to ostatní vysvětlí. Pochopitelně souhlasím s těmi letenkami, že cestující velice často si musí koupit zpáteční letenku. A já nechápu, když někdo třeba letí někam kam se dostane jiným způsobem, proč by nemohl použít eh, svůj, svoji zpáteční letenku? Možná je to určitá podrobnost, ale to je pochopitelně velice důležité pro cestující. Proč tedy nemůže použít potom tu zpáteční letenku? Dále je to otázka eh, určité vyváženosti. Pochopitelně je také důležité řešit otázku zavazadel, když někdo nenajde na tom pásu Eh, své zavazadlo, tak eh, to se velice často týká milionů pasažerů v Evropě, kteří musí řešit tento problém. A pokud eh, nakonec se to zavazadlo dorazí kam má, některá zavazadla tam nedorazí nikdy, pan kolega říká, že pokud by se ztratilo zavadlo nebo opozdilo, tak tyto lidé by měli, tyto lidé by měli mít stejné právo jako cestující, kteří přijdou pozdě. Ale já mám tady problém s tou rovnováhou. Když ztratí letecká společnost zavazadlo, tak to by mělo být uhrazeno a na druhé straně máme cestujícího, který přijde pozdě. Já si myslím, že bychom měli najít určitou rovnováhu. Co se týče dat PNR, tak věřím jako pan zpravodaj, že musíme mít právo, je to také otázka rovnováhy, být informován o PNR, čili to jsou informace, které má letecká společnost o nás a také cestující, i když tedy kompetentní orgány zakážou přístup těmto informacím, pokud je to policie, bezpečnost, tak tyto orgány musí řešit otázku zamítnutí vstupu na palubu konkrétního pasažéra. Pokud ten pasažér se bude domáhat těchto informací, nebo pokud musí na poslední minutu opustit palubu. Já si myslím, že to musí být samotná policie, bezpečnost a ne letecký dopravce, který za to bude zodpovědný. A dále to nařízení 1107, tady se řeší otázka PNR. Pochopitelně Tito lidé musí mít stejná práva jako ostatní pasažéři, například eh, odmítnout někoho na palubu jenom kvůli jeho postižení je eh, v podstatě zákaz, který nemůžeme trpět. Čili některé letecké společnosti skutečně diskriminují cestující právě tyto PMR cestující a hovoří, že se jedná o důvod bezpečnosti. Týká se to především nízkonákladových společností, které jsou velice agresivní které se snaží eh, maximálně snižovat veškeré náklady, takže velice často právě prosazují takovýto diskriminační přístup. A myslím si, že se všichni shodneme na tom, že asistence musí být jasná, musí být poskytnuta všem, všem těmto cestujícím se sníženou mobilitou a to musí být jasné už na základě jejich eh, objednávky letenky. Také se to týká zavazadel těchto lidí. Hovořím skutečně rychle. Eh, také se jedná o škody způsobené na jejich eh, zřízeních. Tady musí být plně eh, odškodněni a také, co se týče jejich zavazadel, musíme zajistit právě jejich důstojnost, jejich samostatnost. O to se musíme postarat v případě těchto lidí se sníženou mobilitou. Děkuji. Paní Griesbeck, ano, byla jste zářným příkladem toho, co můžete říci během pěti minut, takže řekla jste vše, co jste chtěla. Děkuji. Nyní paní Foster. Já se obávám, že tady uslyšíme trochu něco jiného. Je to tak? Možná také máte pět minut. Děkuji. Ano, pokusím se držet některých konkrétních bodů, protože proč se díváme na toto nařízení vychází z té situace vulkánu na Islandu a také eh, z rozsudku Evropského soudu. A pokud vím, tak eh, jsou tady určitá kritéria, proč tedy je důvod, to, to je ten hlavní důvod, proč musíme přehodnotit toto nařízení. Celá řada věcí je v původním nařízení, v tomto výboru jsme to již dělali, celá řada věcí je na místě, bylo to skutečně dobře připraveno, nicméně to neznamená, že bychom se neměli podívat na větší jasnost a na zlepšení. To je v pořádku. Nicméně, jak říkal pan zpravodaj, tak eh, jsme měli setkání stínových zpravodajů, že vzal v úvahu, co tam bylo řečeno. Nicméně ten první návrh i tento návrh eh, je úplně identický a já se nepamatuji, co jsme probírali na našem zasedání, protože všechny ty body, které tam zazněly ze strany celé řady stínových pravdajů, se neobjevily v tomto daném textu. Nicméně to je na panu zpravodaji, aby rozhodl, jak chce postupovat. Když se podívám tedy na dvě věci. Mimořádné okolnosti. Máte tady dvě různé věci. Jednak je to eh, zásah vyšší moci a potom mimořádná okolnost ani jedno z těchto věcí není uznáno mezinárodně. Obecně tady vzniká potíž eh, v tom, že jakmile začnete dělat určitý seznam, tak si říkáte, kde začnete a kde skončíte. Obecně si myslím, že to je dost obtížné. Tak, jak je to napsáno v 295, v podstatě to vychází z mezinárodní úmluvy. Já si myslím, že je to velice dobře naformulováno. Možná tam můžeme udělat malé změny, ale 14, 15, eh, tyto odstavce jsou v pořádku. Co se týče samotného obsahu 6 a 7 PNR, to by mělo být eh, možná otázkou jiného nařízení. Já si myslím, že zde bychom se toho vůbec neměli dotýkat, eh, ať se to týká například teroristů a tak podobně. Těžko tedy říci, co tam uvést. A co se týče úpadku, tak bych chtěla připomenout rozpravu, kterou jsme měli ve Štrasburku a tam byla komise požádána, aby nám řekla, jak bude jednat s agenturami a s pojišťovnami v případě takovýchto potíží. Takže mě by zajímalo, kam komise postoupila. Co se týče otázek eh, letenek, tak pro mě jako paní Griesbeck, jsou to dvě věci. Nemusíte, ale můžete se koupit eh, jednosměrnou letenku anebo zpáteční letenku. Proč jste požádáni, abyste eh, si koupili tu zpáteční, tak nemůžete někomu přeprodat. A bohužel potom letíte s prázdným sradlem podstatě si můžete, pokud chcete, tak si můžete koupit eh, jednosměrnou letenku, nemusíte si kupovat zpáteční. To je komerční rozhodnutí. Co se týče přenositelnosti, tak o tom se kolegové zmínili. Musíme převzít odpovědnost a právě to se týká PNR a zabukování letenky. Není to zase tak úplně jednoduché. Ještě další dva detaily. Eh, pan zpravodaj hovoří o těch kompenzacích. nicméně to je skutečně, to nás zavede do pekel. To bude eh, noční můra, protože chcete řešit všechny tyto věci, já určitě ne. A tyto otázky se nemají podle mého názoru vůbec v tomto nařízení řešit. Dále eh, asistence dávám skutečnou, skutečný příklad eh, určité samostatnosti. Někdo chce na Barbados eh, a musíte si dávat pozor, co skutečně lidé chtějí. To je, to je, to je pravda. Takže otázka letenek a těch změn na poslední chvíli, ano, proč ne, ale 48 hodin, já si myslím, že ne, protože uh, Eh, opět je to komerční věc a letenky se během 48 hodin velice mění. Dále Montrolská umluva, například SRD, pokud ztratíte zavazadlo nebo pokud je poškozeno. Eh, dobrý eh, přepravci jdou nad rámec toho, snaží se většinou vám jednak buď zavazadlo zajistit, anebo vás kompenzovat, čili uhradit vám patřičnou škodu nebo vám zapadit nové zavazadlo. Dále PRM, čili lidé s sníženou pohyblivostí. Otázka zajištění kyslíku. Ano, na palubě je to zdarma. Máte tam masky, které jsou poskytnuty jak cestujícím, tak eh, posádce, ale pokud se jedná o osobní zařízení, tak eh, Otázka zní, zda to bude dostatečně bezpečné. To je něco, co bychom měli probrat, protože tady nenajdeme eh, snadné odpovědi. Týká se to zdravotního stavu cestujících. A v případě lidí s postižením, tak souhlasím s tím, že pokud se poškodí osobní zařízení, tak má být patřičně uhrazeno. A na závěr k tomuto bodu Děti jsou klasifikovány jako děti a PMR, tam máte oddělenou definici, jsou to lidé se sníženou mobilitou. Na to se musíme podívat. Ne, že bychom neměli řešit malé děti, ale musíme být opatrní, jak budeme rozlišovat mezi těmi termíny, které používáme, protože to je mezinárodní eh, typ dopravy. Celkově Jsou tady asi dvě věci, kde asi má pravdu, ale v případě dalších bodů si myslím, že nemůžeme vůbec uznat ty důvody, co pan zpravodaj nabízí, co jsme vlastně chtěli řešit v rámci tohoto nařízení. Takže my budeme předkládat celou řadu pozměňovacích návrhů a víte, že je dobré snažit se o to nejlepší, nicméně musí být reální a musíme především vysvětlit ty oblasti, které jsem zrazila na začátku. Takže pan Kok. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Na vás se dostane, na vás se dostane, jste další řadě, takže pan Kok. Ja, also nochmal Dankeschön und Anerkennung an Mr. Taylor für seinen... Poděkuji vám ještě jednou. Blahopřeji zpravodaj k jeho návrhu. Mám několik poznámek. Ta první je obecnější, týká se času. Jistě je dobré a správné, že chceme posílit a zprůhlednit práva cestujících, ale někde bychom měli také napsat, že existují i povinnosti. Ten, kdo cestuje a cestuje letecky, musí také sám přispět k tomu, aby ta cesta byla bezbeč- bezpečnější a to by se mělo někde objevit. Za druhé, nařízení týkající se osob e, s eh, omezeným pohyblivostí v letecké dopravě už mělo být dávno implementováno. Mě by zajímalo, jak to skutečně vypadá, které letecké společnosti a která letiště už je implementovaly a která ne, protože už jsme to schválili před mnoha lety. Za třetí, eh, byl jsem často svědkem toho, že lidé, kteří mají kovové protézy, nejsou kontrolováni bez diskriminace. Byl zaveden v některých zemích eh, pas pro takovéto osoby, ale já se domnívám, že bychom potřebovali všeobecný evropský vzor, který by byl všeobecně navzájem uznáván. Možná bychom toto, pane Taylore, mohli zvážit a eh, vyzvat komisi, aby se zasadila o společný pas pro osoby s protézou. A nyní pan Krámer, pět minut. Děkuji. Za prvé, práva cestujících nejsou zde k tomu, aby se aplikovala příliš často a aby to zvyšovalo ceny letenek. My si přejeme, aby tato práva byla využívána relativně málo a aby letecké společnosti věděly, že nemohou na úkor pasažerů cestující maximalizovat e, své zisky. Často se říká, že letadlo je spožděné, protože dorazilo příliš pozdě. Proč je ten letový řád tak natěsno? Protože jsme jim nechali příliš mnoho uh, možností a uh, rozsudek Evropského soudního dvora je pro nás vlastně blamáží, protože my jsme tam měli spoždění pět hodin pro očkodnění a Soudní dvůr eh, řekl, že to musíme mít minimálně tři hodiny. Například v železniční dopravě to Eh, hodina, která opravňuje 30% vůči odměně a dvě hodiny 50%. A tomu jsme velmi vzdáleni v letecké dopravě. Já například létám ze Sofie do Vídně a měli jsme 6 hodin spoždění, protože ve Vídně sněžilo, jako kdyby nikdy předtím eh, v životě eh, ve Vídně nesněžilo. A já jsem měl tady 6 hodin spoždění, napsal jsem letecké společnosti a oni řekli, no dostanete 25 eur. Já jsem dorazil do Vídně ráno ve dvě a jak se tam mám potom dopravovat, to už tam nejede žádný vlak z letiště, ale neexistuje žádný nezávislý orgán pro řešení sporu. Ten neexistuje, letecké společnosti nereagují, existují Eh, advokáti, na které se můžete obrátit a pokud vyhrajete, tak oni dostanou 20% z té vaší částky, ale myslím, že bychom potřebovali nezávislé eh, zařízení pro řešení sporu pro všechny druhy dopravy. Například nyní je žaloba v oblasti Air Berlin a oni si ale nepřejí, aby padnul rozsudek, vždy počkají téměř těsně do, do konce a pak se dohodnou s advokáty nějakým způsobem, protože nechtějí, aby padl rozsudek. A to je přece nemožné. My přece žijeme v právním státě, musíme prosazovat naše práva. Není přece možné, aby e, cestující musel někam psát třikrát, čtyřikrát, než bude vyslyšen. A v železní dopravě máme e, nezávislý orgán, který e, ví, kdy se platí odškodné a kdy ne, ale v letecké dopravě je to tak, že v 99% případů musí být aktivní sám cestující. A to bychom měli změnit. A potom ta oprava, když eh, například napíšete špatně svoje jméno nebo datum narození, proč se to má opravit za dvě hodiny, v čem je ten rozdíl? Eh, když jsem to eh, zarezervoval brzy, Eh, já přeci ten, tu letenku využiju, tak eh, kde je tam ten rozdíl v tom čase? Eh, to zakázání té zpáteční letenky, když se neprojede jedna část, já nevím, proč by to nemohlo fungovat, ale když nenastoupíte na cestu zpátky, na zpáteční letence, tak přece je to sedadlo také prázdné. A ono to jde vše na úkor cestujících, kteří platí příliš eh, mnoho. A nemůžeme eh, se dočkat zase rozsudku, který řekne, že je zde nerovná hospodářská soutěž mezi železniční dopravou a leteckou dopravou. Potřebujeme spravedlivé pravidla pro všechny. Buď dostanou všichni očkodné pohodě, eh, pohodině, anebo nikdo. A to není otázka subsidiarity, protože subsidiarita, ta se nikdy e, o tom nemluvilo v oblasti železnici. Tak potřebuje buď evropské pravidla pro všechny, anebo pro někoho. Takže je dobré, že se dělá přepracování, ale stále jsme ještě velmi vzdáleni těm právům, které máme v oblasti železniční dopravy. Děkuji. Děkuji, pan Higgins. Pět minut, pane Higginsi. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že ty aspekty ve zprávě jsou dobré, ale jde to příliš daleko, pokud jde o to spotřebitele, pokud jde o e, ty e, dětské pasažéry. My, já souhlasím s Jackie Foster, již máme přece efektivní režim na ochranu práv cestujících, to bylo otestováno a efektivně třeba e, v případě toho e, e, té sopky. E, a eh, ano, vítám, ten odstavec říká, že by měli mít více informací o letence, potom odstavec 5, eh, potom v případě eh, zrušení letu, přesměrování, nebo tak já mám zkušenosti, že když ten byl zrušen ten let, tak personál úplně zmizel, potom mm, mm, potom je to otázka tedy eh, eh, otázka tedy těch eh, dětí, to se tedy především týká těch nízkonákladových společností a potom je to otázka opravy těch, té chyby v údajích, já myslím, že by to měly být ty dvě hodiny, potom akceptuje odstavec 10, ten, hm, pokud jde o přenositelnost letenky, potom odstavec 16, ten vítám, odstavec 18 týkající se spožděných eh, eh, nebo ztracených zavazadel. Ano, já myslím, že to není realistické je kompenzovat ty pasažery eh, za spožděné zavazadlo, stejně jako u spožděných pasažerů, aby to bylo stejné. Potom Potom je to otázka kontaktu spotřebitele přes e-mail, když chtějí nárokovat si něco, potom otázka odstavce 22, takže to není, myslím, realistické, to je třeba úplně vypustit a nevím ani o co jde. Potom odstavec 30, tak to eh, vítám, tedy ustanovení eh, o eh, těch hm, tedy pomůckách pro osoby se sníženou mobilitou. Dále chci zdůraznit jednu věc týkající je to, to znamená stejná práva cestujících pro všechny způsoby dopravy. Já bych nebyl pro to, abychom e, toto zde uložili. Ano, pro letecké společnosti ano, ale ne třeba pro autobusovou dopravu, to ne. Děkuji, pane Higginsi. A teď, e, pokud te dovolte, já ještě pár e, minut a paní Grisbeck bude hlídat mi čas. Dovolte, abych zmínil pár věcí. Za prvé, myslím si, že bychom měli eh, teď musím pečlivě kvůli britským médiím, ale každá letecká společnost, která eh, řekne, že eh, ten, to spoždění je z provozních důvodů, tak by měli dostat pokutu 5, miliard, 5 milionů vždycky, když použijí tuto výmluvu. Co to je? No to je výmluva, přece oni nevědí, co to je za problém, řeknou provozní problém. A to ve mně způsobuje vždycky velké podezření, když mi říkají z provozních důvodů, no co to je pro Krista pána provozní důvody, eh, ať už přestanou používat eh, tuto hloupou větu, když vznikne problém. Myslím si, že bychom měli opět se podívat na to nařízení. Hodně věcí tam ještě je platných, funguje dobře, takže neměli bychom eh, vylít vaničku s dítětem. Ale na druhé straně tam je řada věcí, které nefungují dobře a jsou tam ustanovení, eh, která, eh, jak řekl pan Higgins, letecké společnosti mm, neaplikují a dělají všechno možné, aby házeli placky pod nohy té legislativě. A jeden z důvodů, proč se jim to daří, no protože ty národní regulační orgány nedělají svoji svoji práci, jak by měli. Já mám jednoho voliče, který si stěžoval na KLM, teď je tady budu takto jmenovat, a on tedy se obrátil na regulační orgán, na e, orgán pro civilní letectví v Británii a nikam to nevedlo s nimi. Oni proč? Protože KLM nechtěla odpovědět na tu jejich otázku, no tak řekli, s tím nic nenaděláme, ale pokud jde o práva cestujících, no tak eh, to potom je k ničemu všechno, toto nařízení. A jak řekl Michael, měli bychom eh, zvážit nezávislý orgán na evropské úrovni nějakého takového leteckého ombudsmana, někdo, kdo bude schopen donutit je, aby plnili své právní závazky. A ještě další bod který chci zmínit. Musíme se podívat kolem sebe, pokud jde o ty poplatky. Máte letecké společnosti, opět se obracím tady na pana Higginse, která eh, účtuje eh, lidi, účtuje jim poplatky do toho jejich vlastního kompenzačního fondu, které jdou. Jsou to příspěvky, no, tak vlastně potom eh, a co se e, děje tedy s těmi penězmi, třeba když e, někdo tedy e, zaplatil za tu letenku se všemi těmi poplatky a potom, když se zpátky tu letenku vrátit, no tak ty správní poplatky té letecké společnosti jsou daleko větší než to, co dostane zpátky a jsou to tedy vlastně třeba Eh, miliony asi, které leží někde na účtech leteckých společností a které měly být uhrazeny pasažérům. A tím bychom se také měli zabývat. Paní Foster také má pravdu. Ano, eh, celá řada ustanovení je dobrá. A ano, jak já říkám, podívejme se na to, co funguje dobře, ale je to otázka i časových limitů, které se týkají třeba toho, že když dojde k takové situaci jako s tou sobkou, tak je to nekonečné potom a my eh, musíme asi to sladit s tím, co máme třeba teď na železnicích, to také je pravda. By tam byly nějaké časové limity. A takže je třeba říci těm zatraceným leteckým společnostím, tak pozor, už nepoužívejte termín z provozních důvodů, protože to neznamená vůbec nic. Paní Grisbeck, respektoval jsem pět minut, děkuji. a za komisi paní Jäger. Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, bylo skutečně potěšením i výsadou se vás vyslechnout. A soud potom tedy takto ve Valenside v případě hovořil o technických důvodech a ne o mimořádných okolnostech. Takže v první řadě bych chtěla říci, že komise vítá tuto iniciativu a zprávu pana Taylora a chtěli bychom mu poděkovat za veškerou spolupráci. Věříme, že tato zpráva je vysoce kvalitní. Letecká doprava byl první způsob dopravy, kde eh, získali cestující ochranu. Dosáhli jsme hodně věcí v oblasti ochrany cestujících, to už platí ve všech módech dopravy a musím říci, že jsme přijali Eh, ochranu cestujících také v případě námořní dopravy a autobusové dopravy. Komise je nesmírně potěšená, že měla možnost si vyslechnout dnešní diskusi, protože komise dnes přijala sdělení, které se týká eh, práv cestujících ve všech modech dopravy, takže používáme stejná práva ve všech cestovních modech. Čeho bychom chtěli logicky dosáhnout, je větší konzistentnost, konvergentnost v uplatňování těchto pravidel. Zároveň pro vaši informaci jsme dnes zahájili veřejnou konzultaci, co se týče revize nařízení pro cestující 261 lomeno 2004 a budeme dělat hodnocení dopadu ve světle možné revize cestujících v letecké dopravě. Ráda bych využila této příležitosti a požádala všechny zainteresované strany, aby přispěli k otázkám, na které se změří daná konzultace, působnost legislativy, právo v případě přerušení dopravy, otázka zavazadel, dodatečných služeb, jak snížit náklady při uplatňování těchto práv, jak zlepšit také opatření v případě vynucování a také náhrady škod. Po dané konzultaci bude následovat revize, která zapadá do pracovního programu eh, na rok 2012. Takže pan Simpson, pan Taylor i ostatní členové Evropského parlamentu připravují zprávu, také zpráva EHSV přichází skutečně včas, protože budou velkým vkladem pro připravovanou legislativu. Nyní několik poznámek k samotné zprávě. Souhlasíme s panem zpravodajem, že musíme řešit konkrétní problémy, především nedostatek eh, vynucování v oblasti členských států, dále jasnost interpretace informační povědomí ze strany cestujících a možná náhrada škod. V tomto ohledu bych vás také chtěla informovat, že komise pokračuje v informativní kampani a paní Kuněva včera opět zahájila eh, svoji návštěvu ve Varšavě, kde jsme zahájili naši informační kampaně. Asi víte, že jsme připravili nejrůznější informační materiály, eh, plakáty, které vylepujeme po evropských letištích. Jsou to informace, pomocí kterých máme řešit právě velké problémy, to má přispět také k hodnocení dopadu a máme eh, řešit otázku informací poskytovaných cestujícím, eh, lepší vynucování práv, eh, lepší poskytované informace a také lepší zvládání stížností. Souhlasím s Jacky, co se týče PNR. Ano, skutečně sem to nezapadá. Také otázka úpadku byla dokončena studie a komise nyní čeká na reakci a vstup ze strany zainteresovaných subjektů. Jsme připraveni pracovat tedy i na této otázce. Dále otázka cenové transparentnosti. Komise provádí tzv. fitness check, co se týče nařízení 2008-2008. Je to otázka, zda toto nařízení stále vyhovuje trhu, či je zastaralé. A na závěr bych chtěla zdůraznit, že také pracujeme na dalším dokumentu, abychom zlepšili aplikaci nařízení 1107 2006, co se týče cestujících se sníženou mobilitou a postižených cestujících. Mělo by to být přijato do jara 2012 a služby Kemise chtějí zajistit lepší uplatňování pravidel během londýnské olympiády. Takže opět, eh, vážení kolegové, pane zpravodaji, jménem eh, služeb komise dojde k určité výměně, nicméně bych chtěla poděkovat za letošní spolupráci a asi jste také dnes četli tiskové prohlášení, to znamená, že připravnost letiště se zlepšuje. Věříme, že všichni budeme mít pěkné Vánoce a bezpečně se vrátíme před svátky domů. To je tedy vše a přeji vám krásné Vánoce. Thank you very much, Mrs. Jager. Miss... Děkuji. Nyní pan Taylor, prosím. Chcete něco doplnit? Není to povinné, je to možnost. Myslím, že to nebude pět minut. Chtěl bych moc poděkovat, pane předsedo, chtěl bych poděkovat všem kolegům, kolegovi z výboru EHSV, paní Jegle. Chtěl bych poděkovat za veškeré cené připomínky. Těším se, že obdržíme pozměňovací návrhy, o kterých jste se zmínili. Dostal jsem eh, takový dojem, že jich asi bude docela hodně, ale naprosto upřímně chtěl bych pokračovat eh, v duchu začlenění všech a chtěl bych eh, dosáhnout eh, maximálně kvalitního výsledku pro cestující a jejich práva. To je název tohoto projektu. Týká se práv cestujících a co musíme udělat? Musíme zajistit, aby služby, které jsou poskytovány přepravci, byly správně nastaveny, aby jim především všichni cestující rozuměli. Není to zase tak složité, takže se těším na vaše pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci. Děkuji. Pane Telore, ještě pan Batary, chcete něco doplnit stručně? Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za možnost, že jste mě pozvali, abych eh, předložil eh, aspekty eh, našeho dokumentu. Zdůraznil jsem ty nejpodstatnější a je, zopakuju jednak otázka transparentnosti a porovnatelnosti tarifu cen. To je důležité téma pro spotřebitele. Podle toho se budou rozhodovat, eh, co jim nejvíce vyhovuje. A potom je to otázka i těch reklamací, stížností. To je také důležité téma. Máme za to rovněž, že eh, tedy eh, těch, ty, eh, tak znamená, ty, eh, potom ta otázka těch bankrotů je důležitá, protože to vždycky se dotkne velkého počtu pasažerů zároveň. Pan předseda, děkuji. Připomínám, deadline 12. leden, termín pro pozměňovací návrhy a v únoru budeme hlasovat ve výboru a na plenárce to bude na druhé plenárce v březnu. Takže 12. ledna pro pozměňovací návrhy je termín. Děkuji, tím uzavíráme odpolední program a nyní přejdeme ke schůzi koordinátoru, jakmile odejdou ti, kteří se mi patří. Děkuji.